Vážení kolegové, opět zahájíme naše jednání po přerušení a srdečně vítáme eh, členy AFETu, pana Broka, který vede eh, tento výbor. Budeme hovořit eh, o vyhodnocení ESVČ. Vítáme také člena Evropského účetního dvoru, pana Sabolše Fazakase. Máte slovo mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně Inge, vážený pane předsedo Elmare. Je mi velkou ctí a zároveň radostí, že dnes mohu se účastnit tohoto společného zasedání Kakobu a Afeta, že vás mohu seznámit s, naším, s naší zprávou. Paní Gresle, chtěl bych vám srdečně poděkovat za to, že jste tuto prezentaci umožnil. Tímto zasedáním bychom chtěli, pokud to mohu říct německy, zabít dvě mouchy jednou ranou. Chtěli bychom prezentovat tuto zprávu, která hodnotí ESVČ ještě před slyšením komisařů zde. Je dobré, že může proběhnout tato analýza. Ale chceme také učinit zadost přání eh, kokobů, které žádalo o tuto prezentaci v rámci tohoto výboru. Ano, před několika lety Kokobů měla příležitost eh, vyslechnout paní Eštonovou, která se eh, která byla dotazována k ustavení ESVČ. Tehdy zaznělo mnoho otázek. A na závěr paní eh, předsedkyně jste pověřila náš účetní dvor, abychom vypracovali tuto zvláštní zprávu. My jsme na to velice rádi zareagovali, protože domnívali jsme se, že toto téma je relevantní nejenom z hlediska těch velkých částek, jedná se o 800 milionů eur, ale také se jedná o politický význam eh, této problematiky a proto bylo dobré, že jsme se tím zabývali. Dovolili jsme si nejenom reagovat na konkrétní otázky v souvislosti s absolutoriem, které zazněly na tomto slyšení, ale Zároveň jsme se zaměnili na tři otázky v naší zprávě. Za prvé, ptali jsme se, zda zřízení ESVČ bylo přiměřeně připraveno, zda zdroje ESVČ umožnili eh, realizovat správné priority a dále, zda eh, to bylo eh, dobře odsouhlaseno komisí a členskými státy. Ta první otázka se týkala minulosti a také závěrů, které byly přijaty v rámci zprávy. A my jsme se domnívali, že bylo správné, abychom důkladně eh, proskoumali tuto otázku. Domníváme se, že Zřízení ESVČ nebylo dostatečně dobře připraveno, bylo příliš uspěchané, bylo tady vágní definování úkolů. Také vám musím prozradit, že v rámci účetního dvora jsme měli diskusy ohledně toho, zda je e, úkolem e, také reagovat na připomínky rady. Domníváme se, že tyto nedostatečnosti při stanovování priot, při organizování a alokaci zdrojů snižovaly efektivitu ESVČ. Co jsme stanovili? Stanovili jsme, že úloha ESVČ byla stanovaná až příliš pozdě a byla vágní. Všichni znají eh, tuto historii, Nejdříve byl, byl zřízen úřad vysokého představitele v rámci eh, Lisabonské smlouvy 2009 a teprve uprostřed roku 2010 eh, byl, byla vytvořena e SVČ. V té době eh, nebyla stanovena žádná strategie cílů byly pouze uvedeny některé obecné úkoly, například podpora vysokého představitele, podpora předsedy Evropské rady a podpora různých institucí a dobrá spolupráce také s parlamentem. To je správné, ale tyto úkoly měly být lépe definovány. Vše bylo mm, zřízeno uspěchaně, s tím souvisí také finanční problémy. Například eh, se to týká pochybného rozhodnutí, že ESVČ musí být rozpočtově neutrální. To znamená, že nebyly vyčleněny žádné nové rozpočtové prostředky pro ESVČ. Takže ESVČ nemohlo jako samostatná organizace naplnit samo některé administrativní úkoly a záviselo na komisi a jiných útvarech. Tato neuspořádanost byla také mm, konstantována v souvislosti s tím, že měly být převedeny pouze takzvané referáty eh, podle zeměpisných sekcí, zatímco klimatické změny a další zaměření nebyly dostatečně ošetřeny v ESVČ. Ještě musíme říci, že ESVČ eh, si stanovilo příliš uspěchaně strategický rámec a eh, nevypracovalo žádnou interní strategii. To znamená, že při vytváření ESVČ a byly upřednostňovány naléhavé úkoly před strategií. Nikdy tedy mm, toto nebylo stanoveno. Dále místo předsedkyně paní baroneska Ashton řekla, že ESVČ bylo zřízeno jako funkční e, instance, ale Mm, je nutné v této souvislosti také to propojit eh, s politikou eh, partnerství, zvláště v souvislosti s arabským jarem. Evropský parlament a také členské státy požadovali oprávěně aby jedna třetina zaměstnanců pocházela z komise, jedna z rady a jedna třetina z členských států. Stojí to tak také ve smlouvě. Ale mm, zde vznikl problém, určité napětí. Vytváření ESVČ bylo příliš složité. Je tady eh, pyramidová organizace, která je ovšem příliš složitá. Referáty, takzvané zeměpisné referáty, fungují a e, ty organizační jednotky jsou zde menší, ale je zde dvounásobný počet vedoucích pracovníků. V naší zprávě se snažíme nejen analyzovat problémy a vyjádřit e, připomínky, závěry a doporučení, ale snažili jsme se také e, najít pozadí této problematiky. Toto pozadí SVČ spočívá v tom, že vytvoření této služby předpokládalo, že se převezmou diplomaté členských eh, států a tudíž, že eh, se musí vytvořit mnoho nových míst. Pak je tady jedna kapitola, o které se musí zvláště hovořit a jsou to ti zvláštní eh, zástupci. Víte, že ti sehrávají důležitou roli v koordinaci mezi radou a komisí. Vytvořením těchto, této ESVČ se tato otázka ovšem eh, nestala aktuální, přestala mm, být aktuální. Paní baronka Ashton řekla, že je to anachronismus a že to musí být odstraněno. Z 12 bylo eh, sníženo tento počet na 9, nyní jich máme opět 11. V naší studii a v naší zprávě bylo stanoveno, že je možné najít důležité funkce těchto zvláštních zástupců a že je v zájmu SVČ ponechat tyto funkce. Ale mandát těchto zvláštních zástupců jsou příliš široké a tento vysoký stupeň flexibility stěžuje vyhodnocení výkonnosti těchto zvláštních eh, zmocněnců i když jsou jmenovány na kratší dobu. Eh, v reálu ovšem vykonávají tuto funkci v průměru více než 8 let. Musíme říct, že tyto zvláštní splnomocněnci jsou začleněny do rozpočtu komise a nejsou dostatečně zapracovány do struktury ESVČ. Další zvláštní otázka, která byla položena baronkou Eštonovou, je otázka náboru, zaměstnávání. E, tento nábor je příliš dlouhodobý, příliš e, nákladný a také je tady nevyváženost z hlediska genderové a zeměpisné problematiky. Teď ke koordinaci ESVČ. My všichni víme, a je to správné, že SVČ je samostatnou organizací, která nepatří ani komisi, ani radě. Je ale důležité, aby probíhala koordinace s komisí a to velice intenzivně. V poslední době se tato koordinace v mnoha ohledech eh, rozvinula, ale je tady ještě další potenciál a je nutné pokračovat v této přípravě. Koordinace v komis- s komisí byla jenom částečně úspěšná. Musíme konstatovat, že místo předsedkyně ve funkci místo předsedy komise se mohla účastnit jenom částečně zasedání komise a, eh, a to Eh, bylo samozřejmě důležité z hlediska koordinace s komisaři. A nikdy tato zasedání nebyla řízena místo předsedkyní. To musím zdůraznit, protože jsem slyšel ze strany pana předsedy Junkera, že tento problém bude v budoucnosti vyřešen, že eh, vysoká představitelka bude mít své místo v Berlemontu a bude se měsíčně účastnit zasedání eh, s příslušnými čtyřmi komisaři. To je eh, výrazný eh, pokrok, nemůžeme říci, že je to výsledek naší zprávy, ale odpovídá to našim návrhům. Také jsme konstatovali, že kolegové pocházejí, kteří pracují ve SVČ, pocházejí z útvaru komise a rady i na střední úrovni eh, vedení. A v souvislosti s eh, organizací je nutné zlepšit koordinaci i na této úrovni. Co se týče evropských delegací. My jsme toto zkoumali na úrovni různých zemí, byl jsem ve Varšavě a v Berlíně a musím konstatovat, že většina členských států se domnívá, že přeměna eh, těchto eh, delegací eh, SVČ je pozitivním krokem. Ale spolupráce by měla být reciproční, vzájemná. Doposud je to tak, že iniciativa pochází především z evropských delegací kde mm, je potřeba pravidelně a dostatečně informovat. Ale ještě je zde potenciál toto zlepšit. Co se týče těchto delegací, i nadále se domníváme, že tady je problém v tom, že polovička tohoto rozpočtu je nesena komisí. E, a i zde je nutné tedy ošetřit otázku jednotlivých útvarů. Je to neflexibilní eh, systém, kde je požadováno rozhodování na, ro, na úrovni delegací a není možné zatím více rozvinout efektivitu těchto delegací. Byli bychom rádi, kdyby tyto eh, domy Evropy skutečně fungovaly jako eh, domy Evropy. To znamená, musíme zde uplatňovat princip collocation a domníváme se, že díky tomu by bylo možné zlepšit koordinaci. Co se týče konzulárních služeb eh, pro občany, které nemají zastoupení ve své zemi, to by byla velká výhoda ve prospěch imiče těchto domů Evropy. To byly naše hlavní závěry. Máme sedm doporučení, které jsme si dovolili přednést a doufáme, že tato doporučení budou pozitivně převedena do praxe. Domnívám se, že také baronka Eštonová se poděkovala za tyto snahy a uvedla, že jedním z nejdůležitějších úkolů nástupců v tomto úřadě bude zpracovat a uplatnit tato doporučení. To je vše, co jsem vám chtěl krátce uvést v souvislosti s touto zprávou a s radostí odpovím na vaše otázky. Děkuji. Ja, herzlichen Dank, Herr Děkuji vám, pane kolego, snad, ho, snad vás takto mohu oslovovat. Já věřím a proto bych chtěl také poděkovat Inge Gressle a tomuto výboru za to, že můžeme konat toto zasedání. My tedy v následujících týdnech eh, budeme muset připravit zasedání se slyšením komisařů a de facto eh, vy jste řekl mnoho z toho, eh, co také nám leží na srdci. A myslím, že to tedy přispívá hodně k, le- k legitimitě těchto slyšení. E, nemůžeme říkat, že je to podle toho, jak se na člověk dívá, lahev poloplná či poloprázdná, ale my v podstatě e, musíme, e, tedy musela se tato instituce, to SVČ, e vybudovat, ale teď jde e, o to, abychom napravili chyby, eh, které se tady udály. My třeba jsme něco už i zdědili z těch chyb. No a teď prostě je eh, třeba, aby jsme eh, to měli všechno eh, integrované. Jestliže se tady instituce dohodly vytvořit si tento zahraniční servis tak, aby se vytvořily synergie mezi zahraniční politikou na úrovni institucionální a na úrovni mezivládní, no tak je třeba, aby to skutečně fungovalo. Tady je nějak, eh, myslím, že 179 eh, eh, zaměstnanců a to opravdu už je hodně. Tady se hovoří ad hoc o nějaké době 8 let. No, možná, že už je trošku pozdě. Ale Eh, skutečně, eh, jestli tedy má být ten speciální mm, představitel, zvláštní představitel, že na dvojnásobnou dobu jmenován, než je, než je eh, obvyklá doba mandátu ambasadora, no tak to nevím. To, to, to opravdu mně připadá divné. Samozřejmě ono to je něco, co chrání a obhajuje byrokracie v radě. A já myslím, že tím spíše si musíme o tom s radou promluvit a e, tím více tedy Inge e, je to důležité téma k debatě. Chtěl bych ještě jednou zopakovat, že Eh, je třeba skutečně něco udělat v otázce synergii. Už tady o tom byla řeč. Já, já jsem eh, hovořil s kandidátkou eh, na novou šéfku SVČ a ona prostě chce být jednoduše a prostě komisařkou. Čili to, Eh, to by de facto mělo vést, to, že je jmenována jako eh, komisařka a vlastně místo předky komisy, tak eh, to by mm, skutečně mělo přinést ty synergické efekty, které jsme se zatím nedostavili. Takže já doufám, že jak nová vysoká představitelka, tak také komise se Eh, tentokrát zblíží a budou eh, fungovat eh, jaksi synergičtěji. To prostě se musí, to musí oni sami chtít a teprve pak to může začít fungovat. Samozřejmě je třeba projednat ještě další otázky, které mají mm, co společného s finančním nařízením. Já konstatuji, že se zde přesně rozlišuje mezi rozpočtem ESVČ a rozpočtem komise a e, s tím zvláštním, tou zvláštní administrativní zátěží související se delegacemi. To je opravdu významná otázka i v oblasti zahraniční politiky je třeba dát do pořádku otázky rozpočtové. To my teď eh, vidíme v souvislosti s Ukrajinou nebo s Syrií nebo s Irákem, prostě jak dlouho nám trvá, než se k něčemu rozhoupeme, eh, do té doby jsou tam dávno rusové. To Eh, také potom prohlubuje negativní pohled ze strany členských zemí na efektivnost našich institucí. Čili otázka je, respektive tématem je efektivnost, účinnost a kontrola. To musí také existovat symbioze. Eh, nemůže to být tak, že eh, efektivnější fungování znamená méně kontroly tady to všechno musí být pěkně sladěné. Tam, kde je třeba poskytnout zahraniční pomoc a ta pomoc bude mít potom půl roku zdržení, no tak to už nemusíme posílat vůbec. Většina peněz eh, z, těch, eh, z té zahraniční pomoci se většinou prostě jak si rozháže a je to dáno všechno tím, že to přichází prostě pozdě. A já si myslím, že tato zpráva by nám měla dát příležitost k tomu, abychom diskutovali o eh, jednotlivých bodech, kterých je tady opravdu mnoho. Eh, mohu vám říci, že tuto eh, zprávu bereme velmi vážně a že Eh, tady eh, s rozhovory s našimi protějšky mm, víme, že to bude skutečně jako obtížná cesta na vrchol. Eh, děkuji. Tak a teď asi dostane slovo paní Luňáček. Nejprve chci mm, srdečně poděkovat účetnímu dvoru za to, že připravili tuto zprávu, ty body, o kterých jste uh, mluvil, jak už říkal kolega Brock, jsou velice podobné tomu, co jsme i my v minulosti při vzniku externí služby a dobé revize již definovali. A já jsem vděčná také za e, kritiku e, zvláštního e, představitele. Já si vzpomínám, jak to bylo s paní Ashton a Můžeme v tom hodně diskutovat, ale e, ten počet a mm, ten rozsah není v této fáze nutný. Mnozí v radě a další mají to vidí jako možnost najít posty pro osoby, které do posud ještě neměly nic a jsou trošičku kontroverzní. Takže skutečně je třeba stanovit kritéria, kde je to nutné a kde ne. Další věc je otázka toho, jak ty delegace co by ještě mohly udělat, aby mohly být konsulár, dělat konsulární činnost pro evropské občany. To je věc, kde to členské státy nutně nechtějí. Mají tam vlastní ambasády, eh, ale ty, které je nemají, tak to dělají přes ambasády jiných členských států. Ale bylo by smysluplné, aby to dělali tedy evropské Ehm, otázka, máte také mm, dojem, že když tedy by to vyžadovalo změnu smlouvy, zda by nebylo lepší hovořit o evropských ambasádách, velvyslanectvích místo delegací, protože mm, občané prostě pod názvem delegace si nic nepředstaví. Abychom mm, možná tedy eh, v případě změny smlouvy se tam mluvilo o velvyslanectvích. Další otázka. Já jsem byla ráda, že když jste mluvili o nejvyšší představitelky, jste hovořili tedy o ženě. V německé verzi se vždy mluví o vysokém představiteli. Eh, takže tam, kde je to přeloženo z angličtiny v Němčině je tedy ta mužská forma. Nevím, co bylo jako první, ale když máme zase představitelku, tak by mělo smysl, abychom i v Němčině používali tedy ženský rod. v Němčině stojí bude 16 podpora nejvyššího představitele a tak dále v angličtině, podpora HRVP, eh, aby splnila svůj eh, mandát jak v ženském rodě. To je mm, otázka jazyková. No ale když už to je žena, tak by asi bylo dobré, aby to bylo taky v Němčině. Nyní má slovo paní Ayala Sender. Děkuji. Také já chci poděkovat panu Fazakašovi za eh, návrh této zprávy, která obsahuje zásadní prvky. Když vidím problémy, které byly nebo které se postupně vynořovaly, eh, tak um, mm, tázka, že mm, služba vnější Eh, vnější služba tedy se vůbec zrodila, to byl v době ekonomické krize. To je takový dokonce vtip, který je reprezentativní, že ta striktní rozpočtová neutralita, za kterou je třeba poděkovat vysoké představitelce za to, že ji respektovala i komisi, tak to vedlo k situaci, která je možná trochu znepokojivá, totiž že ten přínos, který měla komise při zrození této nové struktury, tak tam byly jisté těžkosti a my musíme doufat, že to půjde lep, lépe a lépe. A nakonec to vedlo k tomu, že se používali vlastně zabezpečené systémy na šíření informací. S tím se také skončilo, aniž bychom měli jiné efektivní řešení. Až do této míry jsme respektovali rozpočtovou neutralitu. Já se chci zeptat pana Fazakaše, on hovoří o dvou aspektech, já bych byla ráda, Kdybychom měli více detailů, doporučení 73C Evropská služba pro mější činnost by měla disponovat systémem globálního plánování, mm, by posílala zahraniční službu. Co tím myslíte, když mluvíte o systému globálního plánování? Pak je tam globální strategický rámec. My jako parlament jsme od samého začátku požadovali um, by existovala evropská strategie, abychom nečelili jenom jednotlivým krizím. A problémy, které máme v oblasti koherentnosti, ale když eh, co se týče toho plánovacího systému, chtěla bych víc, znát více detailů. Potom, když mluvíte o komplexnosti při současného rámce a také o jeho určité rigidnosti, tak to vede k tomu, že delegace zahraniční služby, které e, v podstatě jsou přijímány velmi dobře a musíme doufat, že se budou nadále rozvíjet a pomáhat a podporovat evropské občany ve světě. Když se bude zlepšovat ekonomická situace členských zemí. Jaké jsou tedy ty negativní aspekty, které vyplývají z této rigidnosti? Na závěr chci připomenout, že spuštění služby zahraniční činnosti vlastně ehm, šlo k tomu, že toto je velmi důležité, protože máme svoji ekonomiku, svoje finance i vlastní diplomatickou službu. Některé členské zemi dokonce poskytly konzulární služby Evropské službě. Takže i přes rozpočtovou neutralitu se nám některé věci podařily, ale nemůžeme skrývat, že jsou tu určité těžkosti. Možná tam bychom měli hledat řešení, tak abychom do budoucna mohli nabídnout lepší servis, lepší službu. Děkuji. Pan Čarnecký. Pan Čarnecký. Děkuji vám, pane předsedo je zjevné, že eh, by se měl ozvat také zpravodaj za eh, rozpočtový výbor, neboť eh, tím jsem. My jsme v roce 2011 poprvé takový, takový poprvé jsem byl tady v roce 2011 zpravodajem KSVČ. Já bych chtěl tady poděkovat panu Fazekášovi za odvedenou práci a chtěl bych říci, že za prvé Evropský účetní dvůr poukázal na určité eh, slabiny v organizaci a také v alokacích eh, eh, prostředků. A tady samozřejmě, že spolupráce mezi ESVČ a komisí byla efektivní pouze částečně. To je samozřejmě třeba zmínit. A to je hodno nápravy. Ještě bych eh, upozornil na další tři věci. Za prvé mám dojem, a není to jenom můj dojem, ale také eh, to souvisí se zeměmi eh, novějšími členy Unie a jde o to, že eh, geografická rovnováha není tedy stoprocentně brána v úvahu. Dále chci říci, že souhlasím s tím, co řekl pan Brok, že pokud se týče tedy těch eh, pomocných eh, funkcí, že to je tak, jak to řekl pan Brok a to, co říká paní Luniáček, eh, s nimi, řekněme, židlemi pro lidi, Eh, kde jsou prostě zaparkováni na určitých pozicích, tak to opravdu eh, rozčiluje veřejnost. Spory o peníze, to znamená pronájmy eh, budov pro ambasády, tak to je taky věc, která docela dráždí. Děkuji. Já vielen Dank für die... Mnohokrát děkuji za tyto informace. Já bych měla ještě jednu konkrétní otázku na dvůr. Jak se vidíte, jak se díváte na požadavek, který mají někteří z hlediska rozpočtu, aby zaměstnanci z delegací měli také odpovědnost za výdej těchto prostředků? Pan Klaver? Děkuji. Eh, v, mm, v, takzvané, v rámci takzvané otevřenosti a transparentnosti evropských institucí toto by byla eh, výborná příležitost, aby toto nebylo in camera, aby eh, daňoví poplatníci znali mm, rozpočtové dopady. Již existují reciproční dohody mezi členskými státy v používání tedy mm, pro kanceláři v různých částech světa, to není nutné tady. Takže není nutné e, vytvářet ambasády vnější služby po celém světě. Co se týče omezení nákladů e, těch delegací, e, to je hodnota vůbec těch delegací eh, v místě třeba jako Fidži. Mně připadá, že to je velice zbytečná věc eh, v době ekonomických škrtů a úspor v celé Evropské unii. Děkuji vám. Eh, možná, že bychom neměli mít na ostrově Fidži 28, ale jeden nebo jedno zastoupení. Já jsem zvolil špatný příklad. Pan Savan má slovo. Um, děkuji, pane předsedo. A děkuji, děkuji eh, Evropskému účetnímu dvoru za tuto zprávu. Tady jde o eh, to, že skutečně je dobře, že se podařilo Eh, vytvořit ESVČ, ale když se podívám, v jaké souvislosti eh, se o tom hovoří, tak eh, já myslím, že by bylo dobré vrátit se na začátek v jistém smyslu. Tam se totiž hovoří, že ESVČ by mělo spolu s komisí a s členskými zeměmi zpracovat na novém a všeobjímajícím strategickém rámci a to e, není e, žádná malá věc. Já myslím, že to všechno skutečně s, e, musíme udělat, poněvadž my tam máme struktury, které se překrývají a prostě je třeba s tím něco udělat, poněvadž jestliže ono všechno je to, nebo pokud je to eh, vytvořené způsobem takovým příliš uspěchaným, tak opravdu bude třeba s tím něco udělat a eh, řekněme i to zjednodušit. Je tam příliš mnoho lidí, příliš mnoho šéfů a výsledku pomalu. Čili tak je to tedy z, eh, řekněme, z hlediska rozpočtového, to tak můžeme říci. Eh, ano, opravdu té eh, bezpečnostní politiky není nikdy dost a možná, že by skutečně bylo dobré se k tomu vrátit. Srdečné díky. Já myslím, Eh, nyní bude hovořit tedy poslední řečník před eh, přestávkou na oběd. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že je to historický okamžik, který spočívá v tom, že konta a FED zasedají společně, tím eh, se zapisujeme do parlamentní historie. Ale já myslím, že bychom mohli psát ještě více této historie, kdyby se nám podařilo uh, Eh, zjednodušit tu multiplicitu zastoupení 28 členských států. Myslím si, že bychom měli být odvážní v těch požadavcích a měli bychom říci, že cílem je, aby minimálně konzulární aktivity v budoucnosti byly vykonávány společným zastoupením, společným evropským domem. Co se týče té nouzové rozpočtové situace v mnoha členských států, kdy je nutné spořit, tak by bylo dobré vyslat právě tento signál některým členským státům a myslím si, že bychom se měli zdržet toho mnohonásobného eh, zastoupení a měli bychom to výrazně snížit. Děkuji za tato vystoupení. Z hlediska výboru pro kontrolu bych chtěla poděkovat AFET. Myslím si, že jsme mm, stanovili některé signály i z hlediska slyšení, to znamená nejdříve Eh, zeštíhlit organizační strukturu. Je tady mnoho vedoucích pozicí, to musíme odbourat. Pak je tady naléhavá prozba ohledně integrace. Máme tady 28 milionů eur ročně, eh, které eh, by měly být alokovány. Co se týče mm, SVČ, měli bychom také řešit to dvojí vedení. Máme tady část, která používá prostředky komise. A druhé vedení je jaksi eh, zase eh, zastřešováno členskými státy, radou. My chceme, aby došlo k recentralizaci, k centralizaci těch eh, rozpočtových úloh. Komise a SVČ se musí zdržovat mnoha úkolů, protože eh, mají povolení fungovat pouze v administrativních funkcích. Eh, víte, že je nutné zajištit kontrolu eh, z hlediska také dovolené těchto zaměstnanců. To znamená, neměla by to být jakási subdelegace. Musíme přepracovat administrativní organizaci a organizační strukturu. Eh, já bych chtěla ještě dát slovo panu Patriku Childovi, který je zde a děkujeme za to, že jste s námi. Eh, paní předsedkyně, já chci poděkovat Učitnímu dvoru a kolegům, kteří s námi tak už se spolupracovali na přípravě této velice aktuální zprávy. Také chci poděkovat kolegům ve výboru, za tuto diskusi a doufám, jak mnozí navrhovali, že ty věci z této diskuse budou mm, užitečné, až budeme společně tedy um, řídit eh, transformaci a přivítáme nové členy komise. Čas se krátí, tak řeknu jenom tři nebo čtyři otázky. K otázce absence nebo přítomnosti eh, celkové politické bezpečnostní strategie pro Evropskou unii, v rámci které můžeme pracovat. To je věc, o které se diskutovalo při řadě příležitostí, včetně rady členskými státy během turbulentní fáze vytváření této služby. Tam nebyl konsensus. Ještě to ale zůstává otevřené a paní Morgan to bude řešit um, čas. Eh, zahraniční politika a externí vztahy jsou nepředvídatelné a vlastně závisí na událostech a proto věřím, v eh, to, že je třeba se stanovit priority a optimálně využívat zdroje přesto, ale si musíme ponechat zbroj, eh, zdroje na to, abychom reagovali na nové události. Když se podíváme, co se děje ve světě, ty výzvy, to jsou věci, které nebyly jaksi mm, prioritami v době, kdy to převzala Catherine Ashton. Takže i to musíme mít na paměti. Tedy mm, vysoký představitel EU, to je otázka v podstatě zděděné charakteristiky mm, předlisabonského institucionální struktury. Nicméně to má právní základ a zkušenosti ukázaly, že když máme Eh, krizové, specifické regionální eh, krizové situace, tak je prostor pro mm, to, abychom tam působili. Kety eh, ten vedla jednání s radou, jak tedy přiblížit ehm, práci této služby a také jsme byli vděční za podporu Evropského parlamentu. Mm, se týkalo finančního managementu, rozpočtu služby, který je oddělený od eh, jiných rozpočtů. Co se týče pracovníků služby, otázka rovnováhy, eh, jejich eh, výš, struktur vyššího managementu, který byl vytvořen při vytvoření služby, který měl vést jaksi zřizovací fázi. To by se dalo zase zjednodušit a zlepšit. Katy Ashton to zdůraznila ve své revizi z roku 2013. To je, myslím, otázka, kde to musíme řešit dál. Zeměpisná rovnováha, to bereme velmi vážně, zajištění um, jaksi přítomnosti všech členských zemí v té službě. To je klíčové a pečlivě to monitorujeme. Několik členských států mají jaksi méně pracovníků, než bychom si přáli a my chceme, aby předkládali kandidáty na mm, volná místa. Neřekla bych ale, že to je obecný problém mezi starými a novými členskými státy. Je to smíšené. Pokud vás to zajímá, tak zpráva o zaměstnancích z roku 2014, kterou jsme poskytli parlamentu a radě, přináší e, zajímavé informace. K delegacím. Souhlasím s tím, že mm, bychom měli vytvářet úzkou spolupráci mezi delegacemi a ambasádami členských zemí, tím víc, tím líp. Samozřejmě v době rozpočtových potíží, pokud delegace mohou sdílet jak si eh, práci s, eh, a spolupracovat s členskými státy, tak i to povede k celkovým přínosům pro viditelnost a profil Evropské unie i pro daňové poplatníky. V tomto kontextu konkrétní otázka, zda delegace by měla převzít odpovědnost v oblasti konsulární ochrany, um, opatření na mm, reakci krizí. To je otázka, kterou bychom měli projednat s členskými státy. Tam budeme potřebovat nový, novou diskusi, protože konsulární práce vyžaduje um, větší zdroje. Je to typ vlastně expertízy, který je jenom v členských zemích. Je to velké téma samozřejmě. Názory členských států jsou různé. Um, abych reagoval na to, co řekl pan Káves, my jsme eh, uzavřeli delegaci na Vanuatu, mm, když eh, v rámci jaksi cílení zdrojů. Jak řekl pan Brok, jedna z výhod eh, cestování po světě je, že delegace je často přítomná v zemích, kde si málo členských zemí může dovolit zastoupení. A to je cené pro Evropu. Na závěr chci poděkovat účetnímu dvoru a členům výboru, kteří jaksi uh, velice ocenili mm, práci um, služby ve velice náročném době, v velice náročném prostředí při zřizování té služby. Vždy jsme našli podporu v Evropském parlamentu v obou výborech které byly velice přínosné pro naši práci a budeme jistě s vámi nadále spolupracovat na dalších zlepšeních. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za závěrečné. Nyní eh, na závěr eh, představitel Všetního dvora. Děkuji vám, paní předsedající a pane předsedající. Eh, především vám chci mnohokrát poděkovat. Děkuji vám eh, za pozvání, děkuji vám za zájem, děkuji vám za pozitivní komentáře, za návrhy, protože eh, dává nám to dojem a naději, že naše zpráva nebyla určena k založení, nýbrž k realizaci. To, co Evropský parlament, AFET, eh, Kokobu a další žádali mnoho z toho, o čem my píšeme. Ano, je eh, třeba, aby se vypracovávaly nezávislé eh, zprávy, na které potom bude možné se také odvolávat. Pan předseda Brok řekl, že máme určité, řekněme, Eh, počáteční potíže, potíže růstu, eh, určité dětské nemoci, které se už víceméně vyřešily, ale přesto je důležité, abychom se eh, vrátili k řadě rozhodnutí rady, které byly příliš uspěchané, nepříliš dobře zvážené a nepříliš šťastné vy jako v parlamentu eh, můžete poukázat nyní na to, že jsme si z toho vzali poučení a eh, že tedy postupujeme dopředu. My se domnívám, že ESV je důležitým nástrojem společné zahraniční politiky, který musí být eh, musí být v rukou profesionálu tady v Bruselu. Eh, poněvadž máme zájmy, politické zájmy a další, které musíme adekvátně zastupovat. Na otázku paní Luňáček, eh, ano, eh, tady skutečně byla původně, byl původně trend hovořit o ambasadorce a také o ambasádách. Náš kolega už tady není, ale byla to právě Anglie, která toto zarazila. Ale bylo by dobré, kdybychom přece jenom k tomu dosáhli určitého pokroku. Pokud se týče té konsulární otázky, důležité je, jak eh, se vlastně k tomu stavíme, k této otázce. Eh, zpočátku eh, bylo Ehm, velké, do velké míry odmítání, poněvadž ve smlouvách to není, tak to nemusíme dělat. A nás stálo hodně eh, práce, než eh, SVČ pochopil, jak důležitá je tato činnost. Šlo by tedy o eh, evropské domy, které jsou tady pro evropské občany, a jde o to, aby prostě eh, maďarský občan se nemusel obracet na rakouskou ambasádu, poněvadž maďarská není, ale by zašel prostě všude na evropskou ambasádu. My jsme o tom hovořili také v Evropském parlamentu v rámci Kokobu. A ano, je pravda, že to tam ve smlouvách nebylo zakotveno, ale my jsme prostě tento rigorózně odmítavý postoj snad rozměnili, rozmělnili. Eh, pokud eh, tu konzulátní práci bude ochoten ESVČ převzít, no tak eh, snad se najde také pozitivní přístup z, hlediska, z hlediska parlamentu, ale také český semi. A pokud se týče překladu, mně se německý text dostal do ruky teprve včera večer, poněvadž u nás pracuje spíše v angličtině a e, já jsem e, velice rozesmutněn z toho, že v překladech došlo e, k těm genderovým nesrovnalostem v jazyce tedy. Tak a teď ještě další otázka. Tady se hovořilo o rigiditě rozpočtového rámce, tak to se týkalo těch konsulátů, dále také různé eh, zemské referáty, ale také další odborné referáty se poněkud eh, zanedbávaly a eh, to znamená, že dneska nemá ESVČ třeba experty pro energetiku a tak dále a tím trpí samozřejmě. Poněvadž to jsou skutečně taky rozhodná, tedy evropská rozhodnutí a ta ovlivňují naši činnost a zahraniční politiku. Dále eh, tady byla otázka, proč by se mělo koherentně eh, celkově plánovat, obecně plánovat. Ano, ESVČ eh, e v těch konzulá, v těch, na těch různých radách by měla sehrávat taky konstruktivní strategickou roli. Jak již bylo řečeno, je pozitivní, že leco zde, ale Eh, musím eh, eh, poněkud nesouhlasit s kolegou Karvelem. Ono i dříve existovalo 140 zastoupení Evropské komise, to byla zastoupení Evropské komise původně. Teď je jich více a musím říci, že jsme se ptali 35 zemí a dostali jsme jednohlasně, jednomyslené pozitivní eh, odpovědi, že by bylo vhodné, eh, aby ty eh, funkce komise, jako je rozhodová pomoc a tak dále, aby eh, i tato zastoupení se ujala také této tématiky a de facto by byla kontaktním místem pro tuto tématiku. My to vidíme stejně a já mohu jenom říci, že eh, opravdu jsme pro. Mě, já bych to viděl tak, že skutečně bylo dobré, kdybychom měli jako Evropu eh, celkovou zahraniční a zahraničně obranou politiku. My eh, z toho rozpočtového hlediska jako účetní dvůr jsme to chápali tak, že by to de facto mohlo usnadnit také každodenní činnost, ale také strategickou činnost ESVČ. Chápeme ovšem, že není eh, hlavně úkolem eh, SVČ eh, toto dělat, poněvadž tady se říká, že iniciativa by mohla vzejít z eh, SVČ a ve spolupráci s členskými zeměmi by se mělo tady dospět k proveditelnosti či neproveditelnosti té či oné strategie. Čili SVČ by tady mělo být vždycky vepředu. No a my jsme velice rádi, že tato zpráva je ze strany Evropského parlamentu brána velice vážně a přijímána, e, že tedy se s ní bude pracovat a my se také těšíme na 16. říjen, kdy proběhne debata s vaším zpravodajem. Děkuji vám, tímto končím zasedání a sejdeme se znovu v 15 hodin. Přeji vám dobrou chuť. E, děkuji vám a děkuji tlumočníkům za přes čas.